Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a milí kolegové, přeji vám dobré ráno a omlouvám se za naše spoždění. Rádi bychom i hned začali a začneme závěry zpravodajů. který se zpravodajů si přeje začít, který je ten první, který zahájí. Děkuji. A také kolegům z tisku. Děkuji mnohokrát. Alane, eh, chceš začít? Nebo Sharon Bowles? Prosím, Sharon Bowles. Thank you very much. Děkuji. Na setkání v Ekonu proběhla dvě zasedání. V první řadě, kdo stanoví tu cestu pro zotavení Evropy a pak eh, zda evropský semestr eh, bude eh, povede ještě k navýšení úsporných opatření. Týkalo se to tedy zodpovědnosti toho, kdo rozhodne hospodářské politiky, případně omezí svrchovanost státu a povede k zodpovědnosti demok- politické činitele, k té demokratické zodpovědnosti protože na úrovni Evropské unie eh, současný stav vede k určité míře nespokojenosti. Členové jak Evropského parlamentu, tak národních parlamentů se musí více zapojit do těch probíhajících procesů, odůvodnit nezbytnost demokratické legitimnosti a v rámci spolupráce by se měly respektovat vzájemně. Uh, pohovořili um, zástupci Evropského parlamentu i členové národních parlamentů. Máme určité závěry, které se týkají tedy demokratické legitimnosti a je tam zejména zdůrazněna ta otázka zapojení dialogu mezi národními parlamenty a, proběhne další setkání v Nikozi, na Kypru, v Kypru. V průběhu našeho zasedání jsme se také bavili o veřejném evropském majetku, který si e, vyslouží nezbytné financování nějaké 2 až 3 rozpočtu Evropské unie. A tady eh, se zmiňovalo zejména to, aby tyto finanční prostředky byly opravdu využity Eh, řádným způsobem a eventuálně, že by tam mohlo být i přispění z národních parlamentů. V té druhé části zasedání jsme se věnovali tedy tomu eh, poměru úsporná opatření versus eh, růst. Tam pohovořili naši pozvaní hosté k tomuto tématu a musím říci, že i naším samotným záměrem bylo spíše vyprovokovat tu diskuzi, než hledat nějakého společného jmenovatele. Byly tu eh, určité eh, polemické názory. První eh, řečník to vyjádřil tím způsobem, že spíše tu cestu vidí směrem k navýšení tě, těch úsporných tvrdých opatření to znamená omezit výdajové eh, programy, protože až prozatím se nepodařilo najít nějaký všelek, protože stávající řešení spíš šlo na úkor konkurenceschopnosti. Druhý řečník, pan Timo, eh, to vyjádřil v tom smyslu, že tedy tato krize vede k poměrně pochmurným výdajům. Stav eh, financí je poměrně pochmurný, takže eh, byl spíše obhájcem toho, abychom měli větší časový prostor ke snížení zadlužení státu. Další řečníci eh, se ve svých názorech rozdělili podle jejich politické příslušnosti a země původu a příslušně tady se podporovali. Uh, co se týče eh, zástupců národních parlamentů, tady, bychom, tady jsme tedy povzbudili k tomu, aby společně eh, diskutovali na toto téma, aby našli i nějaké řešení právě na to nedostatek demokratické legitimnosti, pro co může právě přispět takové fórum jako toto eh, naše včerejší a takováto setkání by měla pokračovat samozřejmě, že ani tento evropský semestr plně nevyřeší zadlužení. Děkuji. Pan Lamasur, prosím. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme dvě hodiny diskutovali o vazbě mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty a myslím si, že můžeme obecně říci, že toto setkání bude moci být důležitým úspěchem ve srovnání s předchozími lety. Máme 103 poslanců, národních poslanců, kteří se registrovali, byly zastoupeny všechny členské státy s výjimkou Slovenska eh, z vnitrostátních důvodů. Bylo tady 30 eh, eh, předsedů různých výborů, a další funkcionáři. Snažili jsme se vždy v Evropském parlamentu nalézt nějaký týden, vždy ten stejný, kde bychom se sešli to je to, co si všichni přejeme. Snažili jsme se vložit eh, evropskou dimenzi do národních diskuzí o rozpočtu a, a diskutovat také o evropském eh, rozpočtu a myslím si, eh, že na tomto základě plodným způsobem budeme moci budovat další kroky do budoucnosti. Seda Van Rompuy, kterého tímto zdravím, uvedl v jedné chvíli politování, že vlastně neexistuje eh, parlamentní protějšek nebo interparlamentní protějšek, který by se měl stát protějškem předsedou rady. A tím je vlastně toto schromáždění. Pokud jde o rozpočet společenství, a pokud jde o národní rozpočty a vzájemné skloupení, tak tady byly nejrůznější hlasy, které se týkaly témat, jako je jsou strukturální fondy zemědělství, různá stanoviska byla vyjadřována. A zajímavé bylo sledovat úsilí k prohloubení konceptu evropské přidané hodnoty. Pokud eh, se věnuje více prostředků určité zemi, nebo se naopak eh, peníze seškrte, eh, tedy pokud se vyhradí více peněz, tak je to znamená nejenom více peněz, znamená to více prostředků daňových poplatníků z jiných zemí. A jakým způsobem k tomu přistupovat, jak koncipovat evropský rozpočet, abychom co nejlépe prosazovali evropskou přidanou hodnotu mnozí, což jistě potěší předsedu, předsedu Evropské rady, Eh, aby eh, tedy mnozí hovořili o tom, že je potřeba prohloubit dlouhodobé investice do vzdělávání eh, a do vědy. A pan Barroso tady hovoří o tom, že to jsou témata, která nemají v Evropském parlamentu voliče. Ale v národních parlamentech zažívá toto téma určitou odezvu, eh, přesně, včetně například zemí, jako je eh, Irsko eh, v rámci irského předsednictví a v těch zemích, kde si uvědomují, že pokud chtějí být konkurenceschopní, tak je velmi důležité věnovat rozpočet i na tato témata a například 40 rozpočtu v Irsku bylo věnováno malým a středním podnikům a výzkumu pro tyto podniky. A státy soudržnosti, eh, které využívají podpůrné programy, eh, uvedly, že národní programy přizpůsobení vlastně přispívají ke snižování zadluženosti. V tuto chvíli je deset zemí, pro které fond soudržnosti představuje jednu třetinu eh, veřejných financích a je tam asi eh, šest zemí, pro které tato číslo představuje dvě třetiny. Takže tady musíme být opravdu velice pozorní eh, k této otázce. Nemůžeme nechat tyto země na holičkách s ohledem na úsilí, které vyvinuli. Bylo velice zajímavé vyslechnout si také zástupce eh, bez ohledu na politickou, eh, tedy z jedné významné politické strany jedno, jedné země, která velmi bedlivě sleduje rozpočet a tento zástupce uvedl, že Evropský fond by mohl pomoci konsolidaci národních rozpočtů eh, ke snížení určitých výdajů, protože evropský rozpočet vlastně přispívá ke vzájemnosti. Samozřejmě tady máme vnější politiku a, a paní Eštonová ta se v tuto chvíli rozvíjí, rozvíjí své služby, ale některé věci eh, je možné přesto eh, snížit a já si myslím, že to by mohlo být téma pro příští rok, analyzovat, kde e, jsou oblasti, kde můžeme lépe vynakládat prostředky a zároveň jich vynakládat méně tím, že budeme se o ně vzájemně dělit. Pokud jde o zdroje, tak nás zajímalo, jak národní e, poslanci vnímají financování evropského rozpočtu a jak je možné ulehčit zatížení národních rozpočtů při financování evropského rozpočtu. A tady k tomu se vyjádřili dva řečníci, tady tedy Zdravím eh, kolegu z nizozemského parlamentu, který uvedl, že provádění daně z finančních transakcí v těch zemích, kde bude realizována, může přispět k usnadnění břemene, eh, k ulehčení eh, břemene těchto zemí nebo jejich příspěvku do evropského rozpočtu, pokud tyto peníze budou věnovány na tyto účely. V diskuzi o evropském rozpočtu pro rok 2014 eh, rozpočtový výbor navrhne, aby poprvé diskuze se věnovala poprvé nejen výdajům, ale také příjmům na evropské úrovni. Eh, zveřejníme a uvedeme pro jednotlivé země, kdo kolik platí při financování evropského rozpočtu, jaké jsou anomálie, eh, kdo jsou ti privilegovaní tímto systémem a kdo jsou oběti současného systému financování. Doufáme, že tímto diskuzi posuneme vpřed, že evropským národním parlamentům pardon, eh, dáme k dispozici argumenty, eh, tak abychom mohli lépe obhajovat evropský rozpočet. Děkuji. Nyní má slovo Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Eh, předsedové, paní místopředsedkyně, děkuji vám za toto setkání. Myslím si, že po vstupu v platnost rozpočtové dohody zkušenost z tohoto roku je velice odlišná od toho, co jsme zažili v minulých letech. Eh, ze dvou důvodů především. Za prvé, z jedné uh, strany, a tady Lámasur, pan Lámasur uvedl konkrétní čísla, uh, se to týká účasti, která byla větší, než jsme si to dovedli představit předtím, než tato dohoda vstoupila v platnost. A to říkám i s ohledem eh, na poslance, kteří jsou tedy členy Evropského parlamentu. A tento rok Situace eh, byla velmi nová. Byly tady různé, byli tady zástupci národních parlamentů a měli jsme tady eh, různé paralelní semináře eh, a díky tomu jsme mohli konkrétně diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, A i v rámci politických rodin jsme to vnímali v pondělí večer tímto způsobem. V našem výboru pro sociální záležitosti jsme rozdělili naši práci na dvě schůze. První se věnovala zaměstnanosti mládeže. Úvodem proběhl panel z pěti eh, experty, parlamentními experty, jak jsem je označila, náš kolega Aspiros ze Španělska, kolega Krimastinos z Řecka, paní Filatov z Finska. A všichni tam představovali eh, situaci nezaměstnanosti mládeže ve své zemi a paní Filatov popsala mechanismus záruky pro mládež, tak jak funguje ve Finsku. Eh, mohla bych shodnout tento kulatý stůl takto. Mobilizoval účastníky ze všech eh, evropských regionů, eh, ze severu, západu, východu, takže opravdu tam nebyl žádný rozdíl, rozdíl který by se dělal mezi účastníky. A byl tady také politický konsenzus v tom, že samozřejmě chceme bojovat proti znečišťování životního prostředí, ale i eh, musíme bojovat proti nesmyslům v oblasti lidských zdrojů a eh, vůči, tedy proti tomu, co se děje s mládeží. Snažili jsme se zmapovat zkušenosti ve Finsku, Rakousku, Lucembursku, ve Francii a němečtí kolegové tam hovořili o tom, že stejně jako my jednání z, předan- z finančních transakcí byly v Evropském parlamentu i v národních parlamentech různé iniciativy a mohla by, pokud jde o záruku pro mládež, existovat procedura, eh, kde by bylo eh, možné ty věci koordinovat v oblasti politické zodpovědnosti. Eh, dále otázka sladění ekonomického a sociálního rozměru v souladu s článkem 9 Lisabonské smlouvy, který stále ještě není realizován. No, <clears throat> protože ekonomické záležitosti se sledují odděleně od sociálního rozměru, zatímco ten sociální rozměr je opravdu prioritní a měl by ovlivňovat utváření všech ostatních politik. Dále. Diskutovalo se o tom, zda otázka nezaměstnanosti mládeže je způsobena kvalifikací, nedostatkem kvalifikace a, a Sice se hovořilo o tom, že existuje nedostatek eh, kvalifikace, ale potom je tady ještě další věc, která nesmí být zakrývána a to je, jsou mla, mladí lidé kvalifikovaní, kteří přestože jsou kvalifikovaní, také nemohou najít práci. Eh, roční analýza růstu. Tady jsme si říkali, že jsme opravdu odhodlání využívat tento nástroj a že například je tady povinnost komise eh, tyto věci udržovat a požadovat po členských státech, aby vedle reformních plánů vždy představovali také plán zaměstnanosti a své cíle záruk pro mládež. Poslední poznámka, to byla poznámka švédského kolegy, nesmíme na radě nějak rozmělňovat nebo nechat rozmělnit návrhy komise, pokud jde o tento nástroj, pokud jde o obsah i e, délku. My samozřejmě víme, že tento mechanismus záruky pro mládež by měl trvat 6 měsíců a ne 4 měsíce a e, po zkušenosti finské kolegyně ty čtyři měsíce jsou velice důležité Potom druhý kulatý stůl, který se týkal sociálního programu přizpůsobení se v těch zemích, které mají finanční problémy. Tam jsme měli tři parlamentní experty a musím říci, že potom eh, následovala diskuze a překvapivé bylo, že jsou to především poslanci eh, z těch zemí, kde byl tento program, kteří vystoupili, eh, tedy ty země, které uplatňují tento program. Byl tady kolega z Lotyšska a ten eh, uvedl, eh, a tady se připojí k tomu, co říkal kolega eh, Lamasur, hovořil o důležitosti politiky soudržnosti, aby se udržela úroveň investic v jeho zemi a dále, že výsledek, který byl dosažen v Lotyšsku, byl na úkor odchodu 10% obyvatelstva této země, především mládeže. Výsledek, který jsme si vzali z tohoto kulatého storu, je, že je potřeba, aby pokud je o tento program, tak je potřeba do něj zapojit jak sociální partnery, tak národní poslance a že je tady určitý rozpor těchto programů pro přizpůsobení se, když tady se používají eh, nebo když odsouvají stranou určité mechanismy, o kterých víme, že jsou velmi výhodné. Eh, dále si myslíme, že trojka by měla být transformována v kvartet, tak aby i organizace práce eh, Mezinárodní organizace práce byla zapojena do organizace těchto programů přizpůsobení. Čtvrtý bod. Diskutovali jsme o efektu multiplikačním politiky úspor a jasně jsme uvedli, že tato otázka musí být vyřešena. Eh, v souvislosti s politikou sociální. A donímáme se, že červnová Evropská rada bude tou radou, kde se bude řešit tato otázka dopadů této politiky. Musí to být otázka položená na evropské úrovni pro všechny členské státy. Není možné, aby to byl výsledek bilaterálních jednání mezi zeměmi. A v neposlední řadě eh, jsme hovořili o závěrech roční analýzy růzy ve spojení s finančními perspektivami a potřebou eh, posílit politiku eh, Evropského sociálního fondu v rámci strukturálních fondů. Tyto věci by neměly eh, klesnout po 25%. Děkuji. Milé kolegyně a milí kolegové, jelikož eh, čas pokročil, tak jsem se takto domluvil s kolegy zde na pódiu. Pan Barozo začne svým projevem a bezprostředně poté nás bude muset opustit, neboť v 10 hodin začíná dnešní schůze komise. Dále, pan van Rompuy, který očekává státní návštěvu prezidenta Somálska, bude muset opět po svém projevu nás i hned opustit a eh, předsedajského parlamentu a já eh, potom předneseme svůj proslov jako poslední. Tedy prosím nejdříve pan Barroso. Pane předsedo Šulci, pan Van Rompuy, zástupci jirského předsednictví Šone Barete, dámy Eh, předsedkyně výboru, pane předsedo výboru, vážení poslanci, a poslankyně národních parlamentů i Evropského. Rád bych tímto pozdravil tuto výtečnou iniciativu a poděkoval parlamentům za zorganizování této iniciativy. Je dobré, že toto parlamentní setkání se stalo už dobrou tradicí v rámci evropského semestru. Vždyť posiluje meziparlamentní dialog a spolupráci. Doufáme, že tomu tak bude i v nadcházejících letech. Rád bych se na úvod eh, omluvil za to, že se budu muset vzdálit. Už i tak jsem musel setkání komise odložit na desátou hodinu, nicméně zástupce komise Maroš Ševkovič, který má také v rámci svého portfolia parlamentní um, práci, zde zůstane a bude zastupovat komisi. Všichni víme, že jak Evropa, tak evropská demokracie se nachází na křižovatce. My se snažíme ale i nadále prohlubovat naši unii a doufáme, že se nám podaří vyjít z krize a přiblížit se k udržitelnější a lepší budoucnosti. A proto se musíme pohnout ku předu, i co se týče vytváření nového politického prostředí. Je to důležité pro naši Unii, je to důležité, abychom podpořili demokratickou legitimnost a demokratickou debatu. A když hovořím o demokracii, tak to znamená parlamenty. Potřebujeme jak Evropský parlament, tak národní parlamenty. Evropa se již pohla hodně daleko. Od té chvíle, kdy jsme začali řešit krizi, eh, jsme se snažili posílit eh, naše vlády a čelit těm eh, problémům zadlužení. Ti, kdo před několika lety hovořili o tom, že euro kompletně vybuchne, se mýlili. Podařilo se nám zajistit existenci eura. Od roku 2009 konečně euro a eurozóna se pomaličku dostává z recese. Prokázalo se tedy to, um, co jsme instinktivně eh, těž, eh, tušili, že tedy euro i eurozóna mají určitou budoucnost a patří k opravdovým základům Evropy. To znamená, mé první sdělení směrem k vám, že um, evropanství a tady ta eh, naše soudržnost stojí za to. Samozřejmě, že existuje určitá míra intenzity, ale tady nemá žádný prostor ehm, pro eh, nějaké rozdělování se. Samozřejmě existuje nezaměstnanost a nezaměstnanost představuje naš, jednu z velkých obav. Ve 12 zemích z, z naší 27 je nezaměstnanost zejména mladých na eh, opravdu hrozivých úrovních. V některé členské státy opravdu čelí vážným sociálním naléhavým problémům. A konečně většina členských států nyní uznává, že je třeba otázku nezaměstnanosti řešit i na evropské úrovni. Víme, že celá řada těch nástrojů na řešení nezaměstnanosti právě spadá na národní úroveň, ale na té evropské úrovni nemůžeme neřešit i takové věci. Již v roce 2009 jsme tu, jsem eh, se chopil iniciativy pro Evropský summit pro zaměstnanost. Tehdy ten zájem nebyl úplně nějaký přílišný, spíše celá iniciativa vedla k takovému zklamání. Některé členské státy pozvánku přijali a ten eh, takzvaný summit <clears throat> eh, nakonec přežil. Nicméně komise nezas, se nezastavila v tehdejším mrtvém bodě a přijala určitá opatření. Začala pomáhat osmi členským státům, kde byla situace nejvíce znepokojivá a kde bylo opatři, opravdu zapotřebí pomoci. A nyní e, jsme navrhli iniciativu takzvané záruky pro mládež. Doufám, že tato bude přijata. Nicméně je jasné, že musíme činit ještě silnější opatření a řešit zejména otázku nezaměstnanosti mladých. Věřím tomu, že stále ještě máme čas, abychom řešili otázku nezaměstnanosti mladých i v rámci diskuzí o nadcházejícím víceletém finančním rámci. Může se nám to podařit, pokud bude politická vůle a příslušné nástroje. Ano, tím řešením může být právě víceletý finanční rámec. To ostatně bude na programu jednání zasedání rady příští týden. Víceletý rámec může být odpovědí na stávající krizi, protože podněcuje růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je jednoznačně nezbytný protože se zaměřuje svojí pomocí i na ty nejslabší země a má silnou solidární stránku a je to odůvodněné, protože to neznamená jenom přidělování peněz těm nejméně prosperujícím zemím. Ne, protože všechny země jsou čistými příjemci z evropského rozpočtu, jak ostatně tady asi bylo uh, diskutováno v průběhu vašich včerejších zasedání. Víceletý finanční rámec nabízí členským státům tu evropskou dimenzi pro ekonomický růst, pro eh, různé další oblasti, ze kterých budou mít členské státy přínos. Já si nedovedu představit nějaké země, které by hovořily o podpoře růstu, to odůvodněně, a o podpoře konkurenceschopnosti, když by se tu jednalo o tak důležitých finančních eh, oblastech, takže by ta odpověď nebyla tak jasná i na této evropské úrovni. Doufáme, že budeme mít dobrý víceletý finanční rámec, přestože jsou tu obrovské nátlaky. Role Evropského parlamentu bude naprosto zásadní při řešení kompromisu. Další důležitou úlohou bude také řešení toho společného dohledového mechanismu pro náš bankovní systém. Potřebujeme dojít i k bankovní unii. To, byl, to bude důležitý tedy další krok v rámci SSM tedy krok směrem k vytvoření bankovní unie, ale nyní potřebujeme jednotný uh, mechanismus pro řešení uh, Ehm, a doufám, že se nám toto podaří dosáhnout i do, stav, do letošního jara, pardon, léta. Pak eh, je tu další věc, takzvaný balíček dvou. Doufáme, že prostřednictvím tohoto balíčku projdeme dalším testem důvěryhodnosti. Vážené poslankyně a poslanci, zde v tomto parlamentu bych vám chtěl, zástupcům národních parlamentů, poděkovat za to, že jste se sem dostavili tento týden v rámci semestru dokazuje, jak je důležité řešit společně tyto otázky eh, rozpočtu EU. Nemůžeme dovolit, aby se celá reforma financí zpomalila. V těchto dvou uplynulých dnech se tu hovořilo o prioritách, které jsou velice důležité a budou řešeny v průběhu roku 2013. Máme tu výroční zprávu o růstu a ta prokázala, že je třeba postupovat zejména na třech frontách. V první řadě v samotných členských státech přistupovat ke strukturálním formám, dosáhnout balancí mm, fi, eh, fi, eh, národních financích a tady se budeme soustředovat na to, aby reformy vedly k flexibilnímu pracovnímu trhu a flexibilním trhům prohloubit naše trhy, to je velice důležité. Klas tedy důraz na všechny infrastrukturní odvětví, to znamená na dopravu, digitální svět, průmysl. To je samozřejmě veliká priorita a je to zahrnuto ve výroční zprávě o růstu. Za druhé je velice důležité vést vlády opravdu takovým iniciativám, které ozdraví národní finance. Nyní eh, je nás 27, bude nás 28 v letošním roce a máme i mechanismy pro solidaritu, které umožňují i to eh, vzájemné prohloubení a provázání mezi členskými státy. Bude si to ale vyžadovat řádnou kontrolu vynakládání s financemi. Návrh eh, dokumentu, který představila před dvěma měsíci komise, eh, se týká právě toho, jak si představujeme budoucnost Evropské unie a EMU. Tady eh, je stanoveno to, jak budeme spolupracovat v té oblasti finanční, fiskální, hospodářské, ale také politické. A poskytuje to ostatně i už i určité odpovědnosti. Některé určité odpovědi, některé konkrétní eh, v krátkodobém hledisku, některé předběžné v dlouhodobém hledisku. Ehm, budou si možná vyžadovat i změnu smlouvy a samozřejmě si budou vyžadovat tu rozsáhlou vzájemnou výměnu politických názorů. Dámy a pánové, krize prokázala, že potřebujeme přistupovat k akcím na, evropské, na národní úrovni, ale za spolupráce na evropské úrovni. Někdy některá řešení musí být vypracována ad hoc. E, členské státy <clears throat> mohou vystupovat jako určití, řekněme, e, architekti, ale také hasiči e, zároveň. Musíme se chopit i těchto rolí a musíme si vzájemně pomáhat. Co je tu důležité v rámci evropské demokracie? Podporovat eh, demokratickou legitimnost, eh, podporovat proces evropské unifikace. A jak národní, tak evropské parlament, Evropský parlament v tom hrají důležitou roli a ta se prokazuje na eh, více úrovních. A ta demokratická legitimnost musí být prokázána zrovna tam, kde se přistupuje k důležitým rozhodováním, protože všechny případné účinky těchto rozhodnutí budou citelné. A je více než jasné, že ta důvěryhodnost a demokratická legitimnost v dnešní Evropě 20. století probíhá jak na té národní, tak na evropské úrovni. A zde eh, vlastně toto jsou dva koncepty, které se vzájemně doplňují. A myslím si, že tento evropský semestr má opravdu silnou parlamentní dimenzi. Tady se připravují rozhodnutí která zahrnují právě jak Evropský parlament, tak ty národní, a to v oblastech rozpočtových, fiskálních nebo makroekonomických. A proto jsem velice nakloněn tomu, abychom vedli ekonomický dialog. Může to být na základě toho balíčku šesti a bude probíhat mezi Evropským parlamentem, komisí, a radou a euroskupinou zároveň. Evropský parlament je eh, Eh, také konzultován, tak ještě předtím, než Rada bude projednávat výroční zprávu o růstu. Rada a komise by měly být také systematicky přítomni na zasedáních členů Evropského parlamentu. A komise je velice ochotna si eh, vyměňovat eh, názory a případná doporučení i s národními parlamenty. Tato Um, de, vzájemná debata je velice důležitá, když hledáme společný přístup, takže doufejme, že vše uvedeme v praxi. Máme tu správné načasování, mám nyní na paměti um, volební kampaň z příštího roku. Snažíme se přibližovat našim občanům a umožňovat to, aby lépe chápali, o co tu jde. A toto můžeme učinit, pokud posílíme i ty vektory našich politik proto komise navrhuje, abychom měli právní statut pro evropské politické strany. Doufám, že politické strany ještě prohloubí um, tu sílu těch evropských voleb v příštím roce. Dámy a pánové, já bych chtěl na závěr rád říci, že krok za krokem se e, Evropě daří e, řešit ty obrovské výzvy. Víme, že jsou tu velké sociální výzvy stále ještě před námi, ale již se nám podařilo vyřešit některé strukturální problémy. Ti, kdo e, spekulovali o životoschopnosti eura, se prokázali být milní. Samozřejmě, nechci vás uh, uvést v klam. Stále máme před sebou ještě velkou práci. Nicméně investice již eh, prokazují své plody nyní. Ale chci to říci správně, protože uh, samozřejmě stabilizace ne, neznamená úplné zotavení. Musíme stále ještě hodně pracovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát panu předsedovi komise. Vím, že nyní musíte rychle odběhnout. A slovo má nyní předseda Evropské rady, pan Herman van Rompuy. Vážený pane předsedo, eh, místo předsedo eh, komise, vážení kolegové, je pro mě potěšením a ctí účastnit se této velmi důležité události a e, v neposlední řadě také kvůli tomu, že jsem bývalým členem Národního parlamentu. Jsem velice potěšen, že se s vámi mohu setkat na počátku tohoto roku. Rok 2013 začal e, pozitivněji jak pro eurozónu, e, tak i mimo ní. Jsou tady různé signály, už to tady bylo zmíněno, že nejhorší je za námi. Je jasné, že euro je projektem nezvratitelným. V některých zemích, ve většině z nich především, nebo i v těch, kde jsou eh, pod tlakem trhu, ať už je to Itálie, Španělsko, Řecko a další, rozpočtové záležitosti vypadají lépe, eh, exporty se zvyšují, a finanční fragmentace uvnitř eurozóny polevuje. To vše jsou pozitivní znamení, ale neměli bychom zapomínat na to, že před námi stojí eh, ještě velký kus práce. Musíme překonat největší ekonomický pokles od 30. let, což v Evropě znamenalo existenční krizi eura krizi, eh, která vyvolávala v lidech obavy o své úspory a pochybnosti o přežití měny samotné. Co by mohlo více narušit důvěru? Eh, chtěl bych zdůraznit význam tohoto aspektu. Stabilizace eurozóny byla naší prioritou pro poslední tři roky a to z jednoho prostého důvodu. Bez stability by nebyl možný růst a nebylo by možné vytvářet pracovní místa. Z této perspektivy rok 2012 bude zpětně vnímán jako bod obratu. Velká míra práce byla odvedena samotnými členskými státy v eurozóně a i v celé Evropské unii. Jakmile se prach usadí teprve poté, eh, až bude jasněji vidět celá situace, tak lidé ocení, jak daleko jsme se dostali. My jsme se drželi v našich rozhodnutích větší zodpovědnosti a větší solidarity. A eh, obé je neoddělitelné. Větší zodpovědnost národních vlád, především při uzavírání smlouvy pro stabilitu, koordinaci a řízení, takzvaná smlouva Fiscal eh, Compact. A potom také při odvážném provádění strukturálních reform, které jsou tak přísné, jak je potřeba. Větší solidarita především při vytváření permanentního záchranného fondu Evropského mechanismu stability, tak abychom eh, byli chráněni eh, před eh, velkými rozsáhlými ekonomickými šoky. Ekonomická a měnová unie, to je krok k ekonomické integraci a také bankovní unie. Tyto kroky všechny přispěly k nastolení důvěry v odolnost a integritu eurozóny. Pokročili jsme vpřed pod tlakem finančních trhů, ale i bez tohoto tlaku by tyto reformy byly tak či onak potřebné. S eurem anebo bez eura strukturální reformy by rozhodně dříve nebo později byly nezbytné, nejenom kvůli tlaku trhů, protože trhy nejednají vždy racionálně, ale protože jsou tady objektivní faktory, které nemůžeme ignorovat udržitelnost, konkurenceschopnost, demografické změny a další. Není jednoduše možné akumulovat eh, dvoučíselné nebo pardon, obrovské schodky eh, v, v, v, eh, platové bilanci a to bez důsledků. To vše spochybňuje budoucnost obyvatel. Kdybychom byli toto provedli před deseti lety během dobrých časů, tak bychom si ušetřili mnoho utrpení. Vím, že je velice namahavé se přizpůsobovat, ale začíná to nést plody, situace se začíná vylepšovat, i když se téměř neodvažuje použít toto slovo. Návrat stability a důvěry je pro obnovu velmi zásadní, ale vždy je tady časová prodleva mezi návratem stability a růstem. A je tady další prodleva mezi růstem a vylepšením situace zaměstnanosti. My všichni se musíme zaměřit veškerým svým úsilím na zkrácení těchto časových prodlev. Musíme urychlit obnovu a musíme zkoumat všechny nápady a návrhy, které kráčí tímto směrem a musíme realizovat ty, které jsou proveditelné. Musíme Eh, tady vynakládat veškeré úsilí, eh, které je možné. Potřebujeme pokrok. Na evropské úrovni můžeme začít kompaktem eh, pro růst a zaměstnanost z června minulého roku. Mnoho členských států navíc vynaložilo další úsilí na národní úrovni. Obecně potřebujeme více strukturovaného ekonomického růstu, abychom roz, jeli obnovu. Naše konkurenceschopnost je pod neustálým tlakem, a to nejen od rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína. Například i v USA dochází velké, k velkému snížení nákladu na energie díky novým objevům a mm, energetických strojů a jsou vlastně na pokraji reindustrializace a proto musíme neúnavně pracovat na hlavních motorech naší konkurenceschopnosti musíme využívat nástroje, které jsme přijali během dvou posledních letech. Musíme zajistit, aby ovšem břemeno, které neseme, bylo co nejspravedlivěji rozděleno mezi všemi a musíme zachovat eh, také eh, sociální eh, ohledy. Nejdůležitějším cílem našeho úsilí je samozřejmě zaměstnanost a růst. A proto jsou naše cíle už sami o sobě sociálně laděné, ale nesmíme zapomínat na sociální rozměr. Musíme si uvědomit, že prosincová Evropská rada požádala o úzkou spolupráci eh, s předsedou Evropské komise na zvláštních eh, návrzích eh, pro měnovou a ekonomickou unii. Zatímco tady společně usilujeme o vybudování růstu a zaměstnanci, je eurozóna a Evropská unie zapojena do dalšího obrovského projektu, který eh, s tím už se souvisí. Je to dlouhodobý projekt, ale jeho dopady už můžeme pocitovat. Na mysli mám tedy posílení naší měnové ekonomické unie, eh, krize nám ukázala velice jednoznačně, že skutečná mm, ekonomická měnová unie toho zahrnuje mnohem více než pouhé sdílení společné měny. Abychom překonali současné problémy, eh, tak musíme zblížit naše, eh, naše fiskální a ekonomické politiky a příslušné rámce. A v červnu eh, jsme začali toto úsilí, vydal jsem tři zprávy nazvané směrem ke skutečné ekonomické a měnové unii. A tyto zprávy usilují o prokrok pokrok krok za krokem. Bankovní unie, ta by nám umožnila hodnotit lépe rizika možného selhání eh, a uklidnit eh, daňové poplatníky eh, mechanismem pro řešení krizů. Krizí a tento projekt už se dostal do pokročilého stádia a v prosinci na setkání rady jsme se dohodli, jakým způsobem budeme koordinovat naše hospodářské a fiskální politiky ještě blíže. Například eh, koordinace hlavních ekonomických opatření v členských státech a také prostřednictvím dohod mezi členskými státy a Evropskou unii o strukturálních eh, sociálních eh, reformách největší ponaučení z minulých let je, do jakého stupně, ať už se nám líbí nebo ne, jsme všichni vzájemně provázáni, jak na sobě závisíme. To, co se děje v jednom členském státě, má vliv eh, na ostatní členské státy. Eh, a v ekonomické oblasti riskantní chování některých bank eh, nebo subjektů nebo států může ohrozit celek. A nyní čelíme výzvě, jak společně přistupovat k této vzájemné závislosti a jak se společně chopit zodpovědnosti. Potřebujeme do největší míry zachovat schopnost členských států, aby se sami rozhodovali eh, o své společnosti. Ovšem zároveň musíme společně určovat eh, naše politiky ve snaze dosáhnout společných cílů. A proto eh, je velice důležité, abychom společně diskutovali eh, o eh, problémech jednotlivých členských států a abychom spojili naše úsilí a spolupracovali. To musíme učinit. A také si velmi palčivě uvědomuji, že je potřeba, aby všechny naše procesy měly demokratickou zodpovědnost, aby to bylo viditelné. A v tom hraje Evropský parlament skutečně klíčovou roli. Evropský parlament ani národní parlamenty vzájemně nejsou rivalové. Jsou dvěmi stranami jedné mince. Každý má své zodpovědnosti. Samozřejmě eh, je ovšem potřeba, aby spolupracovali. Je to také eh, v článku 9 protokolu 1 eh, eh, přiloženém k Lisabonské smlouvě a je to také v článku 13 další smlouvy. Je to velice důležité a já jsem si jist, že to platí i pro předsedu Evropské komise. Eh, jsem ochoten s vámi spolupracovat při vytváření nových mechanismů nebo posilování existujících, tak abychom zajistili co největší transparentnost, eh, zodpovědnost eh, parlamentního dohledu nad našimi aktivitami. To vše je tím důležitější i v případě, že se trhy uklidní, protože potom instituce budou muset udržovat tlak pro ekonomické a sociální reformy, pro růst a zaměstnanost. Evropský semestr je klíčovým nástrojem, který má tento tlak uchovat a vaše role v tomto je klíčová. Děkuji panu předsedovi Evropské rady. Děkuji mnohokrát. Slovo má nyní předseda irského parlamentu, pan Sean Barrett. Prosím. Uh, President Schultz, um... Ähm, pane předsedo Šulci. A vážené poslankyně, poslanci, vážení hosté, jsem velice poctěn, že jsem mohl přijmout vaše milé pozvání, abych se zúčastnil tohoto závěrečného zasedání. Jsem už dlouhou dobu také poslancem, to znamená uvědomuji si, jak poslanecká práce může přispět k politickému rozhodování a je také řádnou kontrolou uplatněných rozhodnutích. Ehm, v listopadu se dostavil pan předseda Schulz do irského parlamentu a hovořil tam o důležitosti parlamentní práce. Můj postoj je jasný v tom, že považuji parlament za místo setkání zvolených zástupců, měl by umožňovat tvoření uh, rozhodování eh, o politickém i dohledovém procesu. Velice vítám také ten koncept interparlamentního fóra jako takového, které nám všem umožňuje sdílet naše názory, jak z té národní, tak z evropské úrovně. Myslím si také, že je velice vhodné, že tento parlamentní týden také probíhá týden poté, co byl zahájen Evropský rok občanů eh, zde v Bruselu a v Dublinu. Je to dobrá příležitost, protože si připomeneme práva i přínosy uh, občanství v Evropské unii. Umožňuje nám to také pokračovat v diskuzi, co vlastně znamená být občanem této velké unie a jaký druh budoucnosti si v této unii představujeme. Bohužel díky závažné finanční krizi, kterou již zažíváme, probíhala poměrně omezená politická debata o těch důležitých tématech týkajících se evropské vize. A to znamená i zajištění sociální politiky. A také je důležité nestrácet se zřetele, přestože zažíváme finanční potíže, nezapomínat i na obyvatele třetího světa, kteří potřebují podporu a pomoc. Často cítím, že poslanci z parlamentu, jak národních, tak evropských, mohou hrát důležitou roli při vytváření rozvojových politik, které pomohou řešit tyto závažné otázky s předřečníci tu již zmínili otázku problematické nezaměstnanosti v Irsku a podobně i v jiných zemích, to jsem si jistý, je poměrně vysoké procento kvalifikovaných nezaměstnaných pracovníků, inženýrů, řemeslníků, jakýchkoliv povolání, které vás napadnou. A všichni pobírají tedy, pokud jsou nezaměstnaní, dávky v nezaměstnanosti. A jak na té národní, tak evropské úrovni bychom měli nalézt nějaké systémy, které pomohou těmto nezaměstnaným lidem tvořit součást eh, nějakých projektů, které jim dají vizi do budoucnosti, aby mohli využívat i své schopnosti třeba učením obyvatel třetího světa tím, že jim budou předávat své zkušenosti, tím, že tam budou budovat domy, nemocnice, školy. Existuje mnoho způsobů, jak my společně můžeme uh, vylepšit i situaci obyvatel třetího světa. Ono to, což ještě důležitější, prokazuje, že se bavíme o jiných věcech než jen o těch finančních. Také tu již zaznělo, eh, že eh, ta pohroma, které téměř všichni čelíme, je vysoká nezaměstnanost mládeže má neudržitelné rozměry. Nějakých 25 populace je na ulicích, nemají žádné cíle, přestože již strávili 14 až 18 let ve vzdělávacích institucích. Tady bych chtěl zase upozornit, je třeba najít eh, dobrý způsob, jak využívat evropské fondy, nalézt nové způsoby, jak řešit tyto otázky. A to zase za přispění obou těchto našich partnerských stran. Nyní bych se rád nějakou dobu věnoval tomu, že vás obeznámím se stávající ekonomickou situací Irska. Mohu říci, že naši občané měli pochybnosti o účastenství v Evropské unii. Pořádně nevěděli, co od toho očekávat. Když jsem říkal, našim kolegům, že jsme měli specifické potřeby, možná tomu příliš nevěřili, ale podařilo se nám vyřešit některé specifické problémy. Samozřejmě reformy byly obtížné, bylo zapotřebí provést určité úpravy. Máme tu očekávání, že do roku 2014 budeme muset snížit o 7,5 tisíce počet veřejných zaměstnanců, což jsou škrty o nějakých více než 10 Zvýšily se určité poplatky, například ve zdravotnictví, naopak došlo k nějakým omezením příspěvku, zavedli jsme nové daně, například daň z nemovitosti. Co se týče daň z příjmu, tady v Irsku e, byla v roce 2008 43,5% a, a zdaňovala příjmy nad, nad 100 tisíc eur. Nyní tato daň překračuje 52% a týká se všech, kteří mají roční příjem vyšší než 33 800 eur. To znamená, a dále to máme i, to, to jsou tedy příspěvky, které pak pomáhají hradit výdaje ze sociálního zabezpečení. <clears throat> Samozřejmě, že si nepřejeme nadále zvyšovat daně, aby to ohrozilo i stav naší zaměstnanosti, protože si přejeme být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni, proto jsme zejména posílili naši oblast exportu. A, a samozřejmě, že toho všeho jsme dosáhli za přispění našich partnerů z Evropské unie, za, což si myslím vyslouží i vděk našich obyvatel. Naše ekonomika je stále ještě křehká, musíme ji ochraňovat i v budoucnu. Potřebujeme podporu Evropského parlamentu i dalších parlamentů, abychom zajistili, že to budou přínosná řešení pro otázku řeckého, pardon, irského zadlužení. E, samozřejmě e, bylo tu rozhodnutí Evropské rady z 29. června loňského roku. Zatím se čeká na realizaci těchto závěrů. A jak jsem řekl, v loňském roce na podzim předseda Schulz řekl v našem parlamentu, že když jeden člen rodiny se nachází v eh, pochmurné situaci, tak je tu druhý člen rodiny, který mu podá tu pomocnou ruku a to je, myslím, více než obrazné sdělení počítáme s tím, že naši evropští partneři nám budou pomáhat. V posledních pár let eh, ty byly velice obtížné pro evropské vlády. Museli čelit eh, měnové krizi, krizi zadlužení, nezaměstnanosti, konkrétně u těch mladých občanů, ale i eh, tak obecné ale Evropa nás nenechala osamocený. Každodenně nám eh, bylo říkáno, také ze strany eh, některých pesimistů, že euro nepřežije, skeptici eh, psali stránky za stránkami v novinách a časopisech o tom všem, co špatně dopadne, jaké budou ty negativní dopady. No a nyní v roce 2013 to stále ještě máme životaschopné euro, banky se restrukturalizují, ehm, máme tu mechanismy, které eh, pomáhají kontrolovat, stále je nás 27 členských států a další se těší na přistoupení. Myslím si, že toto si eh, toto jasně prokazuje důvěru v to, co evropští lídři provádějí. Nechci tu být přehnaně optimistický, uvědomuji si potíže a slabá místa systému. Myslím si, že nejvýznamnější záležitost, kterou je třeba vyřešit, je deficit v komunikaci ve sdělování evropského projektu směrem k evropským občanům. Často, když slyšíme něco o Evropské unii, tak je to spíše v negativním slova smyslu. Když někdy bývají zaváděna nová pravidla, tak se tu hovoří jenom o sankcích a o negativních dopadech na členské státy. My potřebujeme více hovořit, více sdělovat našim občanům ty přínosy a eh, sounáležitosti v EU. A toto mohou právě eh, činit i zástupci evropských, evropského a národních parlamentů. Eh, jak tu již Eh, jsem eh, řekl, já se účastním práce v tom veřejném životě více než 40 let, to znamená <clears throat> krátce poté, co v 73. roce Irsko přistoupilo do Evropského společenství. Tehdy, já si to pamatuji, to bylo za velkého podezření, řekněme i mm, určitých obav či žárlivosti z toho, že by Evropský parlament naprosto překonal ten národní parlament a rozhodoval o všem, ale k něčemu takovému nedošlo. Myslím si, že za te za ty roky lidé pochopili, že mohou dobře spolupracovat a že prostřednictvím spolupráce dosáhneme mnohé. A já opravdu pevně věřím, že tím, když vyřešíme eh, řádně tuto komunikaci, můžeme společně učinit mnohé. Uvedu vám příklad. Mnoho z nás eh, se snažilo o vytvoření parlamentních televizních kanálů. A já bych si přál eh, na irské, v irské televizi například záběry ze zasedání Evropského parlamentu a to pravidelně. Rád bych tam uh, viděl zasedání parlamentních eh, výborů Evropského parlamentu, také zasedání Evropské komise na tom parlamentním kanálu, také zasedání Evropské rady. Také bych si přál, aby irští i evropští občané viděli a věděli o tom, co běží Eh, na té evropské úrovni, ale i na té národní úrovni. A myslím si, že by to bylo více než prospěšné. A myslím si, že bychom se měli pokusit o to, aby právě ti, ty evropské záležitosti se staly lidem blízkými. A zase tady tedy společně s kolegy z parlamentu i z komise si myslím, že je třeba předávat tyto aspekty našeho i politického života. Doufám, že budeme mít ještě více příležitostí diskutovat o nej, nejrůznějších způsobech řešení toho komunikačního deficitu a doufám, Eh, že eh, ty blížící se parlamentní volby v Evropském parlamentu pro vás budou úspěšné a děkuji vám za tu příležitost eh, k vám tady dnes pohovořit. Děkuji mnohokrát panu kolegovi Bertovi. Milé kolegyně, milí kolegové, Vážené dámy a vážení pánové, existuje slavný německý komik, jmenuje se Karel Valentín a Karel Valentín v rámci jedné návštěvy v bavorském zemském sněmu jednou řekl, nyní vím, co to je parlamentarismus. Bylo již vše řečeno, ale ještě ne každým. A to je důvod, proč já nyní proslov mít nebudu, protože obsah mého projevu se již vyskytl u všech mých předřečníků. Zejména děkuji předsedovi irského parlamentu, který nám opravdu hovořil ze srdce. Máme náš parlamentní kanál Europa TV, který můžeme velice snadno propojit s národními parlamentními televizními stanicemi. Takže já tento podnět rozhodně přejímám a bylo by dobré to zrealizovat. Pokud začneme s Irskem, tak se nám jist, k nám jistě připojí další parlamenty. Nyní navrhuji, abychom zahájili diskuzi. Diskuzi povede má kolegyně Ani Podymata. Já sám se musím omluvit, neboť za několik minut zde v Evropském parlamentu budu přijímat ministerského předsedla Litvy a potom premiéra Severního Irska, takže mám důležité závazky ještě, ale nerad bych odkázal, aniž bych vám řekl jednu osobní věc. Vedle eh, velkých slov díků, které mám, chci sdělit. Děkuji, chci vám poděkovat za vaši přítomnost. Tak bych chtěla ještě připomenout na dnešní datum. Dnes je 31. Dnes před 80 lety začalo nejtemnější období historie našeho národa. 31.1933 1933 zločinec Adolf Hitler strhnul na svou osobu moc v Německu. Měli bychom myslet na to, že děti, které se narodily v tento den, prvních 12 let svého života byly konfrontovány terorem, ničením, nenávistí, a vyhlazováním. 80 let poté, dnes, díky evropskému sjednocovacímu procesu, sedíme my zde, evropští poslanci a poslanci 27 národních parlamentů, které představují veškeré národy, veškeré rasy, veškeré náboženství, veškeré názory, reprezentují je společně zde zde jsme tady, abychom hovořili o budoucnosti dětí, které se dnes rodí a hovoříme o ní společně. Nejsme proti sobě, proto bychom měli dnes myslet na to, k jakému fascinujícímu historickému pokroku došlo když nyní takto spolu můžeme sedět a hovořit. Proto jsme reprezentativním schromážděním. My všichni reprezentujeme evropského ducha, ať již pracujeme na národní či na evropské úrovni. Tento duch je tím nejlepším prostředkem, jak zabránit tomu, aby docházelo k tomu, že zločinci, jako ten, který převzal přes 80 lety moc Německu, mohli znovu zapálit kontinent či celý svět a učinit z něj jeden velký velký pořád. Nejlepší cesta je naše spolupráce na evropské úrovni a já doufám, že v ní budeme v tomto duchu pokračovat. Děkuji. So, uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, po všech těchto vřelých slovech o parlamentarismu je nyní na nás, na poslancích národních parlamentů i Evropského parlamentu, abychom pokračovali v tom, co jsme dělali včera i předevčírem, tedy abychom navázali na to, co bylo řečeno a prokázali velkou hodnotu parlamentarismu. Tak, jak zúrazňovali eh, všichni cení eh, řečníci. Zahájím tedy diskuzi. Chtěla bych vám pouze připomenout, že máte řečnické karty na vašem pultu, který, eh, kterými můžete ukázat, že si přejete vzít slovo. A pokud si tedy budete přát promluvit, vyplňte řečnickou kartu a předejte ji nám. To samozřejmě platí pro členy národních parlamentů, stejně jako Evropského parlamentu. Řečnická doba bude omezena na tři minuty a možná že budeme muset tuto dobu upravit, pokud zjistíme, že je času nedostatek. Budeme postupovat stejným způsobem jako včera, to znamená, že slovo dostanou dva národní poslanci a pak bude následovat jeden poslanec evropský. Zahajuji tedy diskuzi a nejprve má slovo paní Helga Trippel, která je řečnicí rozpočtového výboru v Německu. Trippel, you have the floor. Paní Trippel. Ovšem já jsem členkou Evropského parlamentu. Chtěla jsem mi připomenout Evropského parlamentu, že možná byste měla nejdříve dát eh, prostor poslanci Národního parlamentu. Yes, but this is... Yes, I'm sorry, Mrs. Uh, Trouble, there was a confusion of the cards. Omlouvám se, uh, zaměnila jsem karty a proto bych dala slovo paní Kut, Bettina Kutla z Německa, aby si vzala slovo. uh, Bettina Kutla. Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, myslím si, že bylo důležité, že jsme se setkali na této meziparlamentní konferenci a tato konference znovu zdůraznila, jak důležitá je role národních parlamentů. Rovněž si myslím, že bychom si měli uvědomit, že není, nesmíme přijímat rozhodnutí, která nebudou mít demokratickou legitimitu. Hovořilo se o tématu, že Britové ve Velké Británii eventuálně přistoupí k referendu. A já si pokládám, kladu si otázku, proč se tak bojíme referend celkově? V podstatě bychom referenda měli vítat, pokud můžeme očekávat, že ve všech státech obyvatelstvo se jednoznačně vysloví pro Evropu, zaujme evropský postoj a strach z referenda musíme mít pouze v okamžiku, kdy se obáváme negativních rozhodnutí, kdy tedy občané mají pocit, že nejsou zapojeni a že ani cestou národních parlamentů již nemají možnost ovlivnit rozhodnutí, která se přijímají v Bruselu. Krátce bych se zmínila o některých zásadních tématech, o kterých jsme hovořili v minulých dnech. Předseda Evropské komise pan Barroso zdůraznil pojem evropské přidané hodnoty. Řekl, že bychom tuto přidanou měli zohledňovat v rámci videů eh, e, střednědobého finančního rámce a měli bychom se na ní přednostně zaměřit. Zde bych chtěla zdůraznit, že bychom si měli uvědomit, co vlastně již máme. To znamená, e, měli bychom myslet na výdaje, které již byly eh, zavedeny v rámci stávajícího eh, víceletého rámce. Na tyto projekty bychom se měli zaměřit a zrealizovat je. Máme zde 250 milionů eur takzvaných eh, rozpočtových neprovedených položek. To jsou tedy peníze, které zbývají a my bychom se měli nejdříve soustředit na to, jak je správně vydáme a zrealizujeme dříve, než budeme plánovat nové výdaje. K tématu záruka pro mladé. Zde bych ráda vysvětlila pozici německé spolkové vlády. Eh, vláda jednoznačně přivítala, že jednotlivé vlády členských zemí se posíleně věnují tomuto tématu. Ano, mládež musí mít v Evropě perspektivu. Na druhou stranu, takovéto záruky mohou dávat pouze jednotlivé národní státy. A v některých zemích, jako například ve Finsku, je jistě na místě poskytovat takovouto záruku. Ovšem, na druhou stranu bychom měli zanalizovat, zda státní záruky nepředstavující spíše velkou zátěž pro státy, právě pro ty státy, které mají vysokou nezaměstnanost mladých. Nedochází k případu, kdy státy něco slíbí, co v podstatě nemohou dodržet. E, proto je třeba vytvořit rámcové podmínky pro to, aby se spíše nastartovaly soukromé iniciativy, aby podniky vytvářely pracovní místa. Sám stát to nedokáže zajistit sociální je to, co vytváří práci. A podpora investicí, já bohužel na svém pultu nevidím žádné hodiny. Máte spoždění, jste překročila tříminutovou řečnickovou dobu, říká paní předsedkyně. Ano, já tedy uzavřu své vystoupení, paní poslankyně. Schnuto. Nesmíme přijímat rozhodnutí která nemají demokratickou legitimitu. A to platí zejména v tom případě, když se věnujeme tématu bankovního dohledu a mechanismu ESM. Ponekud mě iritovalo, že komise hovoří pouze o bankovní unii a nehovoří o bankovním dohledu. V našem národním parlamentu situace vypadá tak, že Německý spolkový sněm eh, souhlasí se zavedením Evropského bankovního dohledu pro systémově relevantní banky, ale bankovní unie, která znamená eh, vlastně ze společnění vkladů je něco, proti čemu je náš Bundestag. Toto by totiž nemělo demokratickou limitu a Bundestag je proti. Děkuji. Eh, jsou už nastaveny hodiny? Musíme pokračovat a řečníci by měli mít přehled o tom, jak dlouho již hovořím. Dobře, takže nyní má slovo pan Igor Spimenus, což je tajemník eh, výboru pro evropské záležitosti lotyšského parlamentu. Yes, eh, thank you, madam chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit eh, lotyšsky. Runāšu par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Děkuji. Měli jsme finanční plán a pro Lotyšska je velice důležité, jak MMF bude eh, zrealizován a vytyčen, protože naše hospodářství velmi závisí na částkách tohoto rozpočtu. A proto velmi diskutujeme o příštím víceletém plánu. Důležité jsou také plány soudržnosti. A 1,5 z HDP, eh, to je důležité číslo. Zdá se, že eh, financování z fondu soudržnosti bude asi sníženo Mohlo by to být žádná celá 6 až 1 miliarda eur. Nové plánovací období pro období soudržnosti pro země, eh, ty stropy tam byly sníženy a bylo to vypočítáno na základě dřívějších indikátorů HDP, což je negativní pro Lotyšsko, protože na počátku krize jsme zažili v Lotyšsku velký pokles, hospodářský pokles a proto HDP eh, se velmi snížilo. Takže si myslíme, že bychom měli mít odstupňované úrovně pro přidělování částek pro ty země, eh, které do roku 2010 zažívaly velmi pomalý růst HDP, mnohem nižší než průměr v Evropě. Tyto země i když měli velmi dobrou eh, míru absorpce a eh, tedy to by mělo být zohledněno a financování by mělo být zajištěno tak, aby bylo možné splňovat cíle 2020. Eh, například politika zemědělství. Průměrné částky dotací byly nejnižší ze všech členských států. Je to pouze 43% z průměru eh, v Evropské unii. A my se domníváme, že by tady měla být minimální eh, úroveň přímých plateb eh, ve srovnání s průměrnými platbami EU a bylo by spravedlivé, aby úroveň průměrných plateb, pokud jde o program do roku 2020, aby v podstatě dosahovala minimálně 80 z průměru Evropské unie a nemělo by to být kompenzováno eh, tím, že se některé věci budou tedy kompenzovat tím, že se budou snižovat eh, dávky v oblasti zemědělství nebo rybolovu. Protože kdybychom měli nižší financování, tak by to velmi zhoršilo situaci v těch eh, zemích, které se začínají vymaňovat z krize a to by snížilo konkurenceschopnost. Teď má slovo další kolega. Děkuji. Milé kolegyně a milí kolegové, já bych tady ráda se vrátila ke dvěma hlavním otázkám, které jsme zaslechli zde dnes dopoledne. Ta první byl výrok pana předsedy Baróza, který říkal, že evropská demokracie se projevuje v tom, že posílíme Evropský parlament a národní parlamenty oproti radě vůči radě. To je zásadní výrok a znamená to, že vy doma v členských státech a my zde musíme se snažit úzce kooperovat, abychom tuto naši společnou roli společně mohli využít vůči Evropské radě a mohli například kontrolovat jisté záležitosti. A rovněž je důležité, abychom měli jistý dialog mezi námi a Evropskou radou. A druhá věc, ve Financial Times se psalo, že země, které nyní zavádí daň z finančních transakcí, že se tady odhaduje, že to budou příjmy ve výši 30 až 35 miliard eur, což je značná částka. Dobře více, že nyní vyjednáváme víceletý finanční rámec na nové období. A takováto suma, která je v podstatě čtvrtinou evropského rozpočtu, pokud se skutečně vybere, tak to bude velice důležitý příspěvek. Já to tady uvádím proto, protože Eh, ještě nadále eh, tady existuje velký spor s členskými státy, kdo bude vybírat tyto prostředky a kam poplynou. Členské státy si nárokují, aby ty prostředky šly do národních eh, rozpočtů. My v Evropě jsme toho názoru, a to velkou většinou, že by bylo důležité tyto příjmy z daně z finančních transakcí, že udělat z těchto příjmů tedy vlastní zdroj pro evropský rozpočet a současně pro ty členské státy Evropské unie, které kterou tuto daň zavedou, zredukovat jejich finanční příspěvek do rozpočtu. To by byla důležitá odpověď na to v dobách krize a rozpočtových konzolidací, na to, jakým způsobem se postavit této situaci. Já dobře vím, že je to značně sporné, například ve Velké Británii, v Irsku a dalších zemích, ale já vás naléhavě prosím, abyste se nad touto otázkou ještě jednou zamysleli, neboť příští týden se bude konat zvláštní summit a přesně o toto téma tam půjde. A velice důležité bude, jak se národní parlamenty k tomuto tématu zachovají. Bude to rozhodně zásadní pro budoucnost evropského rozpočtu. Děkuji, že jste se znovu zmínila o důležitosti daně eh, z finančních transakcí. Nyní zástupce Nizozemska, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych na úvod řekl, že já i my eh, jsme byli mírně zklamáni tím, že předsedové komise i rady museli hned po svých projevech opustit zasedání, protože tímto nemůžeme provádět opravdovou diskuzi s nimi. Uh, Samozřejmě je to o něčem více, než jenom říci, že národní parlamenty jsou důležité, ale vidím, že pan komisař Ševkovič je tu s námi, takže to bude příležitost, aby e, naše otázky byly zodpovězené. Již tu několik dní tedy um, hovoříme o důležitosti národních parlamentů, uh, co se týče dohledu, nezbytnosti transparentnosti. Uh, Transparentnost. Ohledně tohoto tu máme určité obavy v, da- v nizozemském parlamentu. Již po několik let probíhaly poměrně netransparentní přípravy různých eh, zasedání, například eh, Týden před zasedáním rady se objevila eh, důležitá dokumentace vydaná komisí nebo důležitý dokument pocházející z rady, takže nemohli ohledně těchto dokumentů proběhnout řádné diskuze v národních parlamentech nebo návrhy závěru rady. Eh, ta diskuze není otevřena eh, veřejnosti, jsou důvěrné můžeme si je do určité míry přečíst, ale nejsou podrobeny veřejné diskuzi. Takže můj dotaz na komisi je, jak můžeme opravdu podpořit transparentnost toho rozhodovacího evropského procesu. Byl byste nakloněn tomu, jako my, aby se tyto diskuze ohledně závěru rady otevřely členům parlamentu i veřejnosti? Děkuji, pan Deprův za Belgii. Mikrofon, prosím. Collega's, eh, als men de debatten volgt, dan ziet men dat men het probleem van legitimiteit zeer scherp stelt. Ehm. Eh, když řešíme tuto otázku, tak je zřejmé, že v popředí stojí otázka legitimity Eh, jsou tady ti, kteří mají tendenci říkat ano a potom ti, kteří říkají ano, ale. A pokud chcete něco nadšeně podpořit, tak je to méně odvážné v případě legitimity. Diskuze o demokratické legitimitě Evropského parlamentu proběhla, probíhá. Eh, je to zvolený parlament, funguje, je aktivní, ale je pravda, že se vyslovuje pouze eh, k maximálně jednomu procentu hrubého eh, národního produktu. A máte tady 14 eh, parlamentů nebo národní parlamenty, v členských státech, kde e, se vyměňují každých 4 nebo 5 let a ovlivňují 50 e, svými rozhodnutími 50 HDP e, dané země. Já jsem již 45 let poslancem Národního parlamentu byl jsem postupně bez přestávky zvolen, byl jsem také předsedou a uvědomuji si, že bylo velmi obtížné pro evropskou politiku vmísit se do národní politiky, do národních diskuzí. Sám jsem předsedal parlamentu před Hermanem Van Rompuyem a přestože jsme se snažili aktivovat evropské otázky, Evropa nikdy neměla prioritu, ale to se změnilo v posledních měsících minulý rok, protože náhle Evropa je přítomná eurozóna, rozpočtové intervence, diskuze o sociální politice, politice zaměstnanosti a náhle vše prostoupilo uvědomění že Evropa je přítomná a to nejenom tam, kde by je člověk běžně očekával. Pokud hovoříme o subsidiaritě, když hovoříme o přiměřenosti, proporcionalitě, tak samozřejmě je to vše důležité, ale měli bychom to rozšířit také o širší diskuze Měli bychom eh, se tady pouštět do věcí, které by byly ve prospěch nás všech. Vážení kolegové, já bych vám ráda připomněla, že pan předseda Barozu musel opustit zasedání, nicméně místo předseda komise, komisař Ševkovič je tu s námi, to znamená, že po ukončení tohoto prvního kola dotazům předám slovo a vzhledem, protože máme k dispozici ještě nějaký čas, tak budete mít příležitost eh, pokládat otázky i v druhém kole. A ráda bych nyní předala slovo dalšímu kolegovi. Euh, Děkuji. Já jsem eh, si nepřál slovo za každou cenu, protože jsem včera hovořil o přeskumu uh, Eh, analýzy, tedy k analýze růstu. Eh, ale není to legislativní akt a my tady diskutujeme o velice zajímavých věcech. Chtěl bych pouze zareagovat na to, co říkal kolega z německého národního parlamentu, eh, který hovořil o antidemokratickém charakteru bankovní unie. A já bych chtěl připomenout, že je to právě německá kancléřka, která otevřela toto téma eh, za rekapitalizaci, jako protějšek rekapitalizace španělských bank. A to nám bez pochyby umožnilo vyhnout se druhé krizi eh, v bankovnictví, která by byla velmi závažná pro Evropu. A dnes se vlastně pouštíme do další etapy evropské integrace. Německo v tomto ohledu neustále vlastně poučuje celou Evropu, protože nebo se učíme od Německa, protože nám říkají, že máme zacházet dále v integraci. A my, eh, socialisté, eh, jsme pro tyto věci. Ovšem velice důležité je, aby to celé bylo demokratické. Je důležité samozřejmě, aby národní parlamenty hrály svou úlohu tam, kde je to třeba, tedy eh, ve své zemi. Musí podrobovat vládu demokratické kontrole, ale tady jde také o demokratické výzvy a my si přejeme, aby bankovní unie eh, byla také podrobená demokratické kontrole a proto jsme požadovali velkou většinou nebo většinou parlamentu, aby evropský stabilizační mechanismus byl předmětem e, řízení evropského a nejenom mezivládního. Evropský parlament tady musí hrát svou plnou úlohu a je potřeba, abychom všichni spolupracovali na sdílené suverenitě mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a neměli bychom stát proti sobě. Uh, uh, Děkuji. Ráda bych nyní předala slovo senátorovi Terimu Leidnovi z Irska. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych využil této příležitosti a hovořit před zástupci parlamentu 27 zemí Evropského parlamentu. A hovořil náš předseda Jirského parlamentu a myslím si, že velice přispěl do dnešní debaty opravdu on nemá mnoho příležitostí jako předseda eh, naší sněmovny vyjádřit své názory, takže mi bylo potěšením si jej tady vyslechnout. Určitě eh, pohovoříme v Irsku o výsledcích tohoto zasedání. I tak je ale důležité si vyměňovat názory. jeho návrhy týkající se mobilizace pracovníků, eh, nejrůznějších pracujících eh, a pomoci třetím zemím, to je velice důležitý návrh. Je to důležité nejen pro Irsko, ale i pro celou Evropskou unii, protože pracující, kteří nemají nyní u nás v Evropě práci, mohou pomáhat ve třetím světě, pomáhat tam budovat školy, domy, nemocnice. To by opravdu mohlo být takovou obdobou eh, podobného systému, který se uplatňuje v Jižní Africe. My se k tomu plně hlásíme. A pak eh, také to eh, by pomohlo i co se týče mm, právě tomu televiznímu pokrytí nejrůznějších zasedání, jak parlamentu, tak komise či rady. Mě by opravdu toto zajímalo a myslím si, že je o to velký zájem a to pokrytí není dostatečné. Takže mm, když se pracuje na nějaké zprávě, myslím si, že lidé by o to měli zájem a vysluhuje si to podporu eh, tady v Evropě. Před 40 lety se Evropsk- eh, připojilo do Evropského společenství a myslím si, že to byla velice přínosná zkušenost. Irští občané eh, v podstatě přijeli prostřednictvím referent nejrůznější důležité změny i změny smluv a výsledky jsou pozitivní. Eh, když došlo k velkým změnám před třemi, čtyřmi lety, samozřejmě, že si to při, vynutilo velké oběti i ze strany irského lidu. Měli jsme tu vyjádření Evropské centrální banky, byly tu zásadní nezbytné reformy, které musely být provedeny. Irský lid to nesl tento dopad na vlastní kůži a učinili jsme, jakožto irská vláda, určitá rozhodnutí ale e, vždy taková, která šla i cestou tedy toho společného evropského projektu. Já bych tedy obecně chtěl poděkovat za přispění všem zúčastněným. E, bylo to obohacující pro nás všechny a chci vám ještě jednou poděkovat za vaši pozornost. Děkuji vám, pane senátor Lejdne. Ano, máte pravdu Měli jsme tu významné přispění od zástupců irského parlamentu v průběhu té dvoudenní diskuze i prostřednictvím pana předsedy parlamentu. Mám tu ještě jednu žádost o slovo od pana Salarakose, ale nevidím ho zde v zasedací místnosti. To znamená, nyní předám slovo uh, panu Ševčovičovi, zástupci komise, aby zodpověděl to první kolo dotazu. Poté dám opět slovo předsedům výboru pro zaměstnanost a mm, paní Bereš a také panu Lamasurovi, pokud si přejí se vyjádřit k těm dotazům, které tu zazněly, budete mít příležitost. Také připomínám tímto, že máte ty žluté lístky k dotazům, k žádostem o slovo, abychom dokončili eh, kolem poledne tuto naši diskuzi. Děkuji za tuto příležitost odpovědět na první kolo otázek pokusím se eh, v tom pořadí, jak byly položeny. Eh, německá zástupkyně z Bundestagu hovořila o tom, že bychom měli více hovořit eh, o přidané evropské hodnotě a já s ní naprosto souhlasím, protože, jak uvedl i předseda komise, někdy v diskuzi v rám, o víceletém finančním rámci zapomínáme do jisté míry na to, že každý členský stát Eh, vlastně požívá výhody ze svého eh, členství nebo ze své účasti v jedné či oné formě. A ve Spojeném království eh, započala určitá diskuze a já doufám, že se tady objeví i pozitivní příklady diskuze ve Spojeném království, protože pokud se podíváte na nedávná čísla, tak v roce 2011 příspěvek Spojeného království byl asi 6 miliard liber. Takže trochu Eh, více než 7 miliard eur a odhady eh, příslušných orgánů Spojeného království, že výhoda pro občany a podniky představují 30 až 90 miliard liber ročně závislosti na tom, v jakém se nacházíme ekonomickém cyklu. Takže ty přínosy jsou naprosto jednoznačné. Někdy je velmi obtížné podívat se na evropský rozpočet eh, pouze v úzkém výseku výsledného finančního rámce, protože to představuje pouze 1% z evropského HDP. A my jsme také diskutovali o rozpočtových dopadech a přidané evropské hodnotě. A byl jsem velice potěšen, že jsem se dozvěděl, že když um, v Nizozemsku počítali, jaké jsou uh, výnosy pro evropské občany, jaké jsou výhody, které plynou z členství v Evropské unii, tak uh, dospěli k odhadu 2000 euro na hlavu ročně. Já s sebou nemám eh, kalkulačku, ale bylo by to 7 až 8 krát více na hlavu, než je příspěvek Nizozemska do evropského rozpočtu. Tím bych chtěl jenom říci, že prostřednictvím evropským rozpočtu, prostřednictvím jednotného trhu naší spolupráce můžeme multiplikovat ekonomické a sociální přínosy pro všechny občany Evropské unie. A neměli bychom se na to dívat pouze tím eh, úzkým eh, pohledem víceletého finančního finančního rámce, těch výdajů. Je to mnohem širší obrázek, díky kterému je Evropa největším hospodářstvím ve světě, hospodářstvím, eh, které drží největší podíl mezinárodního globálního obchodu a přináší našim občanům obrovské výhody. Proto velmi děkuji myšlenku, eh, kterou zde vyslovil pan Lavasur. Možná by bylo dobré tuto analýzu rozšířit o další aspekty eh, přínosů Evropské unie pro jednotlivé členské státy, abyste viděli, kolik platíte, kolik ale získáváte zpět. Ale nejenom v úzkém slova smyslu rozpočtové matematiky, ale eh, měly by být zohledněny veškeré výhody, které členské státy získávají díky Evropské unii a vnitřnímu trhu. Dále se tady hovořilo o bankovním dohledu a o roli Evropské centrální banky. Tady musím podotknout, že to je opravdu průlom, kterého se nám podařilo dosáhnout, že jsme se dohodli na mechanismu jednotného dohledu. A také e, spoštění a intenzita vyjednávání, to vše ukazuje, jak obtížné bylo nalézt správnou rovnováhu. Evropská rada musela dvakrát vyzvat eh, finanční ministry, ministry financí, aby se dohodli. Proč? Ehm, hrály tady roli síly a limity eh, národních dohledů, pokud jde o bankovnictví. Viděli jsme, že finanční trhy jsou sice integrované, ale dohled zůstává omezen eh, národními hranicemi a proto dohodou na jednotném mechanismu na mechanismu jednotného dohledu jsme udělali opravdu obrovský krok který má opravdu historický rozměr. Velmi tvrdě jsme na komisi pracovali na dvou dalších pilířích, o kterých si myslím, myslíme, že jsou důležité. Jeden to je návrh evropského mechanismu řešení krizí a druhá je evropská eh, garance pro bankovní depozity, protože to je velice důležité, když budeme sdílet naše velké důležité politiky a začneme tyto věci koordinovat, tak toto by měly být přirozené dva další kroky, které zajistí, že euro bude druhou nejdůležitější mezinárodní měnou a to vše musí být podrobeno dobrému dohledu. Komise velmi jasně prohlásila, že bychom rozhodně potřebovali, eh, aby ECB zodpovídala Evropskému parlamentu, především pokud jde o dohled, ale i pokud jde o jiné role. Dále, důvod, proč to trvalo tak dlouho, než jsme dospěli ke správnému řešení jednotného mechanismu dohledu, tkvěl v tom, že ministři financí velice obezřetně sledovali cíl té správné vyváženosti mezi národním dohledem a evropským dohledem. Proto si myslím, že nakonec ta rovnováha tedy byla nalezena, všechny země se shodly a myslím si, že národní parlamenty mají velký význam a velký prostor v této otázce národního dohledu. A eh, já si myslím, že to je tak obrovská oblast, už si nedovedu ani představit, že by tady mělo docházet nějakému e, sporu e, mezinárodními e, orgány dohledu a evropskou úrovní. Byly učiněny všechny pojistky pro to, aby to celé bylo dobře vyvážené. A proto doufám, že budeme schopni to plně využít. A to je částečně také odpověď panu Hongovi, který zmínil tuto záležitost jako jeden z těch posledních řečníků. Dále, co se týče přímých plateb a dotazu našeho lotyšského kolegy, já vím, že toto je velice komplikovaná záležitost, která vyvstává zejména v těch nových členských státech. Věříme, že pokrok v té finální fázi eh, týkajících se přímých plateb eh, se eh, proběhne rychle Uvědomujeme si omezení víceletého finančního rámce v této fázi. Musíme postupovat maximálně možně rychle a využívat omezení rozpočtu maximálně. Ty předložené návrhy odrážejí rozdíly tím způsobem, že se tedy snažíme činit maximum v rámci stávajících rozpočtových omezeních. To znamená, ty rozdíly se zužují a doufám, že tomu tak bude i do budoucna. Další argumentaci, kterou je třeba zmínit, je ta, že nové členské státy obdrželi mnohé z z podpory do venkovské oblasti. Máme tu podporu pro zemědělce a musíme se tady zaměřit na oboji, na přímé platby, ale také platby pro venkovské oblasti a příslušné rozdělení na hektar, to, myslím, sedí novým členským státům mnohem lépe. Objevilo se to tak v té závěrečné části jednání i e, ostatně v samotné implementaci tohoto systému. E, k tomu, co řekla paní Triple, ta hovořila o významu spolupráce mezi národními a Evropským parlamentem, aby tu byla silná zodpovědnost i ze strany Evropské rady. Ono je to také napojeno na to, co řekl pan Serves z nizozemského parlamentu ohledně transparentnosti. Já vím o té záležitosti v nizozemském parlamentu. Paní Strik v tom, o tom v Irsku v Dublinu hovořila v pondělí. Těžko tu mohu hovořit za radu, nicméně já zastupuji komisi na Radě pro obecné záležitosti, která připravuje každý summit. A pravdou je, že dosáhnout někdy dohody ohledně závěru eh, znamená věřit i politické intuici předsedy rady, mm, který vlastně tak, do určité způsoby řídí ty závěry rady. Myslím si, že ministři zahraničních věcí, kteří zastupují členské státy na Radě pro obecné záležitosti, ze široka hloubkově ty závěry diskutují pod tedy záštitou a vedením pana Van Rompuje. A, a samozřejmě toto je vysíláno, ale pak je otázkou, jak toto vysílání pak předat i veřejným televizním stanicím a přiblížit tak více k našim občanům. Co se týče toho, toho návrhu, je to v podstatě dokument, návrh, který je předkládán k projednání, který bývá následně okamžitě přijat. Víme, že to trvá dlouhou dobu. V některých oblastech to nabírá takové dimenze, která původně nebyla předvídána před několika lety, ale nahlížíme na to jako diskuzní dokument, tak toto vidí tedy komise s výhledem do budoucna. Je to v podstatě ten takzvaný blueprint, je náš návrh k nadcházející diskuzi. Rádi bychom vám je předkládali takové to určité naše vize, které budeme předkládat od jara tohoto roku, nejen v té oblasti hospodářské zprávy, ale i prostě takové všeobecné dokumenty o vývoji Evropské unie z hlediska všech politik. Vám všem je hodláme předkládat a v podstatě se to bude týkat všech důležitých témat v tom předvolebním období do Evropského parlamentu v roce 2014 a doufáme, že nový parlament, nová komise, které zasednou po volbách, budou mít jasný mandát od evropských občanů ohledně postupu s jednotlivými návrhy a tedy to posune dál Evropskou unii v té další fázi integrace. Co se týče transparentnosti, tady se snažíme učinit maximum e, i na Evropské komisi, co se týče přístupu k dokumentům, nejrůznějším druhů setkání expertů v pracovních skupinách nebo zápisů a přepisů jednotlivých zasedání. Mohu vám předat dlouhý seznam toho, co již bylo učiněno. Rádi toto budeme sdílet s národními eh, parlamenty. Máme tu celou řadu zlepšení v oblasti transparentnosti a komise samozřejmě velice vítá vaše případné návrhy toho, jak se zlepšit. Pan Dekru tu hovořil o subsidiaritě a proporcionalitě a e, velice správně říká, e, že toto tvoří součást jakékoliv debaty i národních parlamentů. My e, v komisi se i z této diskuze velice poučíme a víme, že předtím, než vlastně připravujeme legislativu, připravujeme uh, návrh, tak to hodnocení dopadu zahrnuje právě i dopad na subsidiaritu a proporcionalitu. V podstatě 30 každého hodnocení dopadu um, jde vlastně zpět, kde naše služby to musí přepracovat, vylepšit a zajišťujeme to, aby to bylo rozesláno vám všem do národních parlamentů. Uh, abyste se podívali na ten návrh, na to hodnocení dopadu, tedy včetně toho zhodnocení dopadu na subsidiaritu a proporcionalitu. A e, navyšuje se počet vašich stanovisek, e, která nám zasíláte vy, kde zmiňujete tu oblast subsidiarity a proporcionality. Jen jednu věc bych chtěl omluvit e, tedy to, že někdy tady na té evropské úrovni nám to trvá trošku déle, než bychom si sami přáli ale eh, tady tady ještě prostor pro zlepšení. A pak jirský eh, eh, senátor Leiden tu zmínil tedy otázku komunikace, ta je důležitá pro nás, pro všechny. A nejen proto, aby se změnilo to naladění našich médií z toho negativního na pozitivní. Tady na tom také velice tvrdě pracujeme již posledních tři roky v tomto období krize. Víme, jak je toto citlivé téma, zejména pro Irsko. My v komisi si velice ceníme toho obrovského úsilí irského lidu při vykonávání programu, eh, co se týče toho výhledu návratu trhu eh, na tu zdravou míru a hledání řešení společně s Evropskou centrální bankou. Paní předsedkyně, děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo Ševkoviči. Eh, zaznamenala jsem, že se tady hovořil o eh, návzích pana Abarosa, eh, různých televizních vysílání, diskuzí, komise s parlamentem. Já myslím, že to je vynikající nápad a doufám, že se přičiníte o jeho realizaci. A předtím, než dám slovo předsedům výboru, tak bych chtěla požádat předsedu irského parlamentu, pana Sina Barota, aby vyslovil svá slova závěrem. Děkuji, já bych se chtěl pouze vyjádřit o vztazích eh, k belgickým kolegům. A pokud jde o nedostatku podílu národních parlamentů na evropských opatřeních. Já něco takového cítím také velmi silně. A jeden z návrhů, které jsem předložil, je, že bychom se měli snažit usilovat o dohodu mezi národními parlamenty, že v nějaký konkrétní den, možná jednou za dva měsíce, v jeden den všechny národní parlamenty budou diskutovat o evropských záležitostech, které by se s námi řešily na úrovni našich výborů pro evropské záležitosti. Tedy zatím to bylo takto, ale kdyby to bylo na evropské úrovni, tak by to bylo pozitivní. Jakým způsobem něco takového dovést do konce, to je vždy samozřejmě problematické. A já si myslím, že jeden z problémů těchto schromáždění je, že přijde celá řada dobrých námětů, ale e, všichni víme, co se s nimi stane po diskuzi. A já si myslím, e, že je potřeba, abychom se snažili nalézt nějaký systém, kde dobré podněty, e, které tady zazní, budou předány a zpracovány, aby se na ně nezapomnělo, sotva opustíme tuto místnost. A Eh, chtěl bych seriózně požádat národní parlamenty, aby eh, eh, evropské záležitosti diskutovali jednou za dva měsíce, jednou za tři měsíce nějakým způsobem dohromady. Pokud požádáme komisi, tak by mohla nějaký takový návrh předložit Evropské radě a všechny hlavy států a vlád by se na tom potom shodly. Myslím si, že by to mělo být rozhodnutí, které padne a neměli bychom to nechat někde se vznášet a opomen, op, zapomenout na to. Možná, že někteří eh, členové parlamentu, kteří jsou členem výboru, výboru pro evropské záležitosti, někdy vlastně ani neví, co se tady děje, protože když eh, sice se dostávají určité věci na plenární zasedání, tak vlastně ale stejně nevíme, co se děje na úrovni výboru. Takže něco pozitivního, co vzejde z těchto konferencí, by mělo být tedy zrealizováno. Potom k tomu, co říkal německý kolega, který hovořil o referendum. Eh, můžu vám říct, že Irové jsou skuteční odborníci na referenda, protože máme eh, ústavu, eh, kde je celá řada slov, a je to tak, že když se tady něco děje na evropské úrovni, tak my velmi často k tomu musíme mít referendum. A tam někdy probíhají takové nepříliš pěkné kampaně, Eh, protože eh, všichni oponenti evropské věci se potom začnou vyjadřovat a začnou vyslovovat nejrůznější extrémní věci, eh, které vlastně s tím vůbec nesouvisí. Ale je to velice příjemné, když potom získáte potvrzení lidu, což se u nás stalo mnohokrát. Jediný problém, který tady vidím při organizování pravidelných referent, je, že účast je poměrně nízká. Což eh, je takový varovný signál eh, pro ty, kteří tvoří politiku. Eh, měli by si uvědomit, že tady to znamená problém v komunikaci a že lidé nechápou, jak důležitá ta celá věc je. K těmto záležitostem jsem se chtěl vyjádřit ale neobávám se referent. Myslím si, že to je dobré cvičení, pokud získáte ten výsledek, který si přejete. A také souhlasím s belgickým kolegou v tom, že musíme udělat něco pozitivního pro to, eh, abychom eh, tady zaměřili pozornost na, na plenární zasedání národních parlamentů, i, aby se tam řešily evropské věci, aby národní parlamenty byly vnímány, aby veřejnost rozuměla těm věcem. A jedna z věcí, která je pro veřejnost obtížná, to je používání evropského jazyka, takových slov jako je dvoubalíček nebo šestibalíček. balíček my jak si předpokládáme, že veřejnost ví, co je to šesti balíček nebo dvou balíček. Eh, někdy mají pocit, že to je eh, balíček šesti piv. Ale já si myslím, že bychom měli být opatrní, když diskutujeme o takových věcech mimo fora, jako je toto. Aby veřejnost zkrátka rozuměla tomu, o čem hovoříme. Ano, teď zrovna objevili spready. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych chtěla připomenout, co zdůraznil pan předseda Schulz v rámci této sněmovny. Máme máme evropskou televizi, která je napojená a ve spolupráci propojená s různými národními, regionálními televizními stanicemi aby se prostřednictvím toho dozvěděli o tom, o čem se tu jedná a velice rádi rozšíříme tuto spolupráci. Uvidíme také, co může učinit Evropská komise proto, aby evropským občanům přiblížila tato jednání probíhající na úrovni Evropského parlamentu. A nyní předám slovo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 odešla? Už tady není? Dobře. Mám jen dvě poznámky. Chtěl bych doplnit to, co říkal pan předseda Baret k problému referent. Betina říkala, proč bychom se měli bát referent? Je jasné, že pokud kancléř Kohl v roce 1992 Maastrichtskou smlouvu podrobil, nebo kdyby to podrobil referendu, tak by získal většinu, která by byla proti eh, tomu, aby Německo přistoupilo k euru. Ale německý národ se mohl vyjádřit, když na dalších eh, volbách eh, tedy triumfálně vyhrál pan Kohl. Takže každý z našich národů má svou tradici. Ve Francii od té doby, co moc opustil generál de Gaulle, moc, protože prohrál referendum, je referendum považováno za plebiscit pro anebo proti tomu, kdo je u moci. Když jsem u moci a má sousedka bude hlasovat ne v referendum, tak eh, když bude ona u moci, tak já zase budu hlasovat eh, ne v referendu. Takže tady musíme dávat pozor, jak nakládáme s přímou demokracií. A poslanci dobře vědí, jaká je kvalita demokracie, reprezentativní demokracie ve srovnání eh, s přímou demokracií. Je potřeba je samozřejmě vzájemně kombinovat, ale každá z našich zemích má své vlastní tradice. Potom bych chtěl odpovědět na častou poznámku, proč zvyšovat evropský rozpočet a říká se, že je tady 200 miliard euro nevyužitých eh, úvěrových položek, tedy prostředků. Pan Barrett eh, hovořil o tom, že tady hovoříme evropským jazykem, toto je, toto je to, co my tady označujeme eh, určitý eh, nevyužitý zbytek. Když začínáme s realizací nových eh, programů společenství v oblasti sociálního fondu, regionální politiky a tak dále, tak na to potřebujeme asi 18 měsíců v každé členské zemi, abychom vytvořili postupy, aby jsme se dohodli na kritériích, na projektech a tak dále. A je to velmi složité především ve federálních státech. Takže je to určité spoždění, ale 200 miliard to není politický problém, to je technická věc. A to, co um, ukázal následující řečník, zástupce Lotyšská, ten se znepokojoval z negativních důsledků snížených prostředků v rámci Fondu soudržnosti na základě referenčních údajů z minulých let. Hmm. Chtěl bych uvítat to, co říkal kolega Serva z Nizozemska, který si stěžoval na nedostatek transparentnosti. A já bych tady chtěl všechny upozornit na neužívání moci, které používá evropská moc, snaží se získat více moci a porušuje ducha smluv. Je to o to důležitější, bohužel tady není pan předseda Van Rompuy, aby to vyslechl ale já doufám, že mu to bude řečeno. Dodatečně, smlouva uvádí, že Evropská rada je pověřena stanovením hlavních směrů evropské politiky. Na tom se jistě všichni shodneme. A všichni se radujeme ze skutečnosti, že ve chvíli, kdy došlo k nejobtížnějším okamžikům krize zadluženosti, naštěstí Evropská rada reagovala, naštěstí eh, hasila ty požáry a našla řešení. Ovšem, Evropská rada od té doby má dojem, že je jaksi nadřazeným orgánem a jakmile se dohodne v rámci svých členů, tak eh, je to v podstatě zákon pro celou Evropskou unii. A zároveň příští týden na příštím zasedání Evropské rady uh, je jejich cílem, aby rozhodli, jak bude vypadat evropský rozpočet pro období 2014 až 2020. A pokud se jednomyslně dohodnout, tak se obrátí na nás, na Evropský parlament, obrátí se na vás, na národní parlamenty, pardon, eh, obrátí se na vás a řeknou, to je zázračná dohoda, která tady bude platit pro další období a vy jste nyní politicky zavázáni akceptovat tento výsledek a ratifikovat ho. Toto je evropské rozhodnutí a vůči Evropskému parlamentu řeknou, to je tak úžasné, že vy nemůžete zabránit tomuto obrovskému pokroku Evropy. Ale ve skutečnosti pracují jako při vyjednávání mezinárodní eh, smlouvy diplomaticky se zavřenými dveřmi v utajení, zatímco je to rozpočet, to je nejdůležitější politika pro parlamenty a ta si vyžaduje Toto si vyžaduje diplom, eh, demokratické diskuze, aby všichni vyjádřili své argumenty, vysvětlili svou volbu a z toho by měla potom vyplynout eh, další fáze rozhodnutí. Je to jako kdyby ve eh, federálním Německu Eh, jednotliví předsedové jednotlivých eh, zemí, eh, spolkových zemí, rozhodovali o tom, jaký bude rozpočet pro celé Německo. To je přece nepřijatelné. My tedy zažíváme určitý úlet, úpadek tohoto postupu určování financování Evropy to je něco, co nemůže být akceptovatelné pro nikoho. Je potřeba, abychom spojili své síly a jednali proti tomu. Tady souhlasím s velmi dobrým návrhem předsedy Barneta. Je důležité, abychom po takovém setkání, jako je to dnešní, zajistili, že to, co tady padne, bude nějakým způsobem dále realizováno a další zasedání by mělo být připraveno tak, aby to bylo mnohem vyváženější mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Děkuji, paní Beres. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji všem, kteří zde zůstávají až do konce tohoto setkání. Musím říci, že sdílím zklamání britského kolegy, že eh, pan Eh, pan eh, Rompuy a pan Schulz a pan Barroso nezůstali až do konce, i když jsem velice ráda, že je tady pan komisař Ševkovič a paní Podimáta. Myslím si, eh, že při debriefingu by tato věc měla být zdůrazněna. Tento rok jsme tady měli temati- jsme začali tematické zasedání součas- eh, paralelní, kde bylo možné, aby se kolegové vyjadřovali bez připravených dokumentů. Bylo to mnohem eh, nebo projevů, bylo to mnohem interaktivnější, měli jsme takové dílny nebo semináře eh, a na konci tohoto úsilí tady eh, byli zástupci všech institucí, co je velice důležité, tím můžeme předat to naše poselství, ale bylo by dobré, eh, kdyby zůstali až do konce této diskuze. Do konce této diskuze. Některé eh, z těch poselství, které jsme chtěli předat, to jsou věci, které jsou důležité pro zástupce všech institucí. Velmi vítám to, co říkal pan eh, předseda Baret, myslím si, eh, že jeho prohlášení byla velmi jasná, velice pozitivní pro nás, proto abychom pokračovali v naší práci. Je to i v duchu toho, co říkal pan Schulz včera na večeři, tedy týká se to toho, co bychom společně měli dělat Všichni musíme vidět náš demokratický horizont a naše možnosti, možnosti naší práce u nás. Potom média, parlamentní práce, to, co jste o tom řekl, to mi připadá velmi slibné do budoucnosti. Ovšem, eh, závěrem bych se chtěla také zmínit o specifickém aspektu toho procesu, který jsme tady odstartovali. Mělo by to být ukončení něčeho, co už probíhalo a začátek něčeho nového, protože my tady jednáme o roční analýze růstu a o evropském semestru. A tady bychom se měli vracet vždy k tomu, co je napsáno ve smlouvách, pokud jde například o měnovou a hospodářskou unii a co bylo definováno eh, také v rozpočtové smlouvě. To jsou oblasti, které nemůžeme považovat eh, za něco, co se jaksi přilepí eh, k politice zahraničních záležitostí. Tady jsou úplně jiné zodpovědnosti konkrétních osob, než abychom uh, tady eh, mohli eh, nějakým způsobem k tomu přilepovat nějaké vedlejší mechanismy. S Alenem Lamasurem a já si myslím, že jsme jedi z mála eh, z těch v tomto sále, kteří se účastnili konventu a tam byla možnost společně sepsat určitý text, protože tam byl projekt, kde bylo potřeba zajistit legitimitu z různých stran, bylo to více úrovňová řízení. A v rámci roční analýzy růstu a v rámci evropského semestru si nemyslím, že bychom společně mohli sepsat usnesení, které by bylo určeno jarní Evropské radě. Možná se mýlím, ale nevidím, jak by bylo možné vyvážit příspěvky jednotlivých účastníků do této rady. Ale je velice důležité, že jsme tady měli tu možnost si vyměnit naše názory. A v duchu toho, co říkal pan předseda Baret, tak bychom na tom základě, nebo měli bychom z toho vyvodit eh, náš budoucí směr. Už nebudu dále pokračovat, protože si myslím, že to nejdůležitější už bylo řečeno během těchto dní a musím říci, že tato zkušenost mě velmi obohatila a doufám, že příště se nám podaří ještě více zoptimalizovat eh, toto setkání. Děkuji, paní Bereš a pan místopředseda komise Ševkovič pro své závěrečné připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, já se cítím velice povzbuzen tou diskuzí z tohoto týdne probíhající již od pondělí, kdy jsme se setkali v Dublinu s Myslím si, že toto, tato meziparlamentní dimenze je velice důležitá pro prohloubení komunikace. Nyní se nacházíme uprostřed toho procesu prohlubování evropské integrace. Ehm, myslím, že tím prokazujeme naši solidaritu, potřebujeme využívat řádně nástroje, abychom dokázali tu správnou legitimitu a demokracii evropských postupů Vyplynulo z tohoto setkání také, že je třeba se více koordinovat na té úrovni sociálních otázek a konvergence. To je důležité, protože v opačném případě bychom mohli čelit eh, negativním dopadům konkurence a snižováním určitých eh, předem stanovených výdobytků a Prahu v sociální oblasti. Ten návrh paní Beres, který bych rád zopakoval, Eh, na zasedání Rady pro obecné záležitosti o těch 21% z národních obálek do rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce. To tam zopakuji. Je důležité zajistit, aby mladí Evropané věřili Evropě, věřili demokracii, věřili naší schopnostem jít cestou k dobrým návrhům, aby oni uh, mohli eh, se vzdělávat a zajistit budoucnost eh, Evropy. Ohledně těch nevyužitých finančních prostředků, dobrá otázka. Eh, v některých členských státech k tomu dochází, částečně proto, že některé postupy nejsou vysoce účinné, ale také proto, že potřebujeme opravdu rozumné každoroční rozpočty. Někdy, když se schvalují, tak e, jsou vlastně o nějakých, řekněme, 7-10 e, milionů nižší než Eh, tomu bylo v předchozím roce. Je to proto, že eh, se tam objevují ty nevydané částky na konci každého roku. To znamená, eh, je třeba vykonávat to úsilí na obou stranách, aby ty výdaje byly opravdu kvalitní a aby se to zobrazovalo na reálně odsouhlasených rozpočtech pro nadcházející každý rok. To tvoří součást našeho víceletého programu poslední věc, kterou bych rád zmínil, myslím si, eh, že jsou tu dva principy, na základě kterých bychom měli spolupracovat v nadcházejících letech. To bude velice důležité. V první řadě je třeba zajistit tu řádnou zodpovědnost ohledně rozhodnutích na nejrůznějších úrovních, tam, kde se tedy eh, konají ta rozhodování, ale tam také, kde jsou implementována. A pak ta otázka demokratické legitimity, ta je také nesmírně důležitá, musí být vždycky vykonávána přiměřeně na základě rozměru příslušných rozhodování. Doufám, že i e, nadcházejícím týdnu v Bruselu e, na, na radě se dojde k dobrým a realistickým závěrům. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji panu komisaři Ševčovičovi, vážení kolegové. Jsem si jistá, že si všichni velice dobře uvědomujeme to, že ty debaty zorganizované v kontextu tohoto prvního parlamentního týdne v rámci evropského semestru um, se zrealizovaly v době uh, velice důležité v době, kdy byla zveřejněna výroční zpráva o růstu Evropské komise a v předvečer zasedání Evropské rady. A jak poměrně často zaznělo v průběhu našich diskuzí v rámci tohoto evropského semestru, um, je jasné, že se změnily priority a budou se měnit i v budoucnu prostřednictvím nových reform ekonomického řízení. Mnoho členských států zaznamenává, že evropská úroveň se vměšuje do nejrůznějších oblastí i v jejich zemích a přichází s novými povinnostmi často tyto jsou vnucovány těm národním orgánům a toto je třeba brát opravdu vážně v potaz a zamýšlet se nad efektivitou provádění nejrůznějších programů. Zároveň ale tu vyplynulo, že otázka demokratického deficitu, který tu již existoval, v evropských institucích se ještě zhoršil alespoň co se týče rozhodovacího procesu v Evropské unii. A následně velice těžko se identifikuje, kdo vlastně rozhoduje o politikách a na, kom, na koho připadá zodpovědnost za ta rozhodování. To znamená, ty diskuze, které proběhly za uplynulé tři dny, podle mého názoru prokázaly, že je právě na nás, na zvolených zástupcích Evropské unii, na úrovni národní i té evropské, abychom v těch národních i v tom Evropském parlamentu našli dobré způsoby toho, jak dobře spolupracovat i e, právě v tom hledání souladu v, o, politic, o politikách hospodářských, kde nevždy bývá lehké dosáhnout rovnováhy. Debaty by měly pokračovat. Samozřejmě před námi je celá řada důležitých témat k projednání a k vyřešení, což je samozřejmě i tématem toho evropského semestru. Máme tu celou řadu fiskálních témat, ten známý článek 13, který se star předmětem celé řady rozprav. Ale myslím si nezávisle na tom všem, že tyto tři dny byly opravdu velice podnětné Evropský semestr se stává středobodem našeho zájmu a poukazuje to, um, nebo vyplývá to i z kvality vašich příspěvků, z kvality našich rozprav a doufám, že to povede k tomu, že budeme lépe sdělovat uh, informace našim voličům. Evropský semestr, nebo my si uvědomujeme, že před námi ještě e, velký kus práce, ale rozhodně jsme prostřednictvím tohoto setkání učinili jeden významný krok vpřed. Děkuji vám tímto e, za účast, za kvalitu vašich příspěvků a přeji vám příjemné odpoledne.